8.3. začínáme v 9 hodin. Program je zveřejněn na webových stránkách Evropského parlamentu a tím končím naše dnešní večerní zasedání.